je Rada připravena spolupracovat s Evropskou komisí i s parlamentem. Děkuji paní Jory. My jsme obdrželi šest návrhů usnesení, o kterých budeme hlasovat zítra ve 12 hodin. Přejdeme k dalšímu bodu, což je prohlášení vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnost, paní místopředsedkyně komise, e, o situaci v Syrii, v Bahrajnu a v Jemenu. Jménem vysoké představitelky bude hovořit pan eh, ministr maďarského předsednictví, pan Nemet, ministr zahraničí. A bude hovořit, až se posadíte. No, uh, you, you speak from, from there, Mr. Ah, okay, okay. Jsem si špatně vyložil vaše přesuny. Dobrá, už tomu rozumím. Jo, jo, Jo, Chairman, Pane předsedo, vážení poslanci, jsem tady dnes proto, abych zde pronesl několik eh, myšlenek jménem Katrin Eštonové o situaci v Bahrajnu, eh, Sýrii a Jemenu. Eh, v poslední době události začaly být dramatické v Sýrii, i v Jemenu, e, jakož i v Bahrajnu se situace zhoršuje, je tam velice inter, jaksi napjatá atmosféra v Bahrajnu, která vyvolává závažné starosti, přestože tam tedy je toho krve prolití méně. Evropská unie sledovala rychlý postup událostí v celém regionu s velikou pozorností, e, jak to potvrzuje také řada setkání na vysoké úrovni, teda prohlášení a závěry závěru rady. Ovšem eh, baronka Eštnova eh, je především v trvalém kontaktu s klíčovými partnery, jako s klíčovými hráči v těch příslušných zemích také. A to probíhá každý den, přímé telefonní hovory nebo prostřednictvím zástupců eh, v příslušných zemích, tak aby se tam dostal vliv Evropské unie všude, kde je to možné a všude, kde to může pomoci každá Eh, země má specifickou situaci a vyžaduje eh, pečlivě promyšlenou strategii, eh, která i odpovídá, ale když jsou události tak rychlé, tak je nejrychlej, nej, nejnutnější vytvořit zdravé politické principy. Abych tady citoval tři. Především je potřeba odmítnout Eh, násilí. Masové protesty musí proběhnout míru milově a s plným respektováním základních lidských práv a svobod. Za druhé podpora dialogu. Rozdílnost názorů a stížnosti musí být prezentovány konstruktivně E, s tím, že příslušní lidé musí e, být připraveni diskutovat společně bez předsudků a předběžných podmínek. A za třetí, zásadní ekonomické a politické reformy musí vzniknout uvnitř příslušných států. Evropská unie to řekla velice jasně, že je připravená poskytnout eh, okamžitou podporu, jak bude potřeba. A nyní mi dovolte, abych se specificky zaměřil na ty jednotlivé tři státy. V Bahrajnu, přestože tam došlo k určitému návratu k normálnímu provozu na ulicích, situace zůstává napjatá. Eh, zatýkání pokračuje, eh, jednotlivci jsou často zadrženi, prostého důvodu, že vykonali své právo na svobodu projevu. A e, po, tak jako kdekoliv jinde v Evropské unii, vysoká představitelka odsoudila e, násilí v Bahrajnu a e, vyzývá e, příslušné orgány, aby respektovaly lidská práva a základní svobody, e, jakož i mezinárodní humanitární standardy. Také jsme opakovaně naléhali na bahrajnské orgány i na opozici, aby zahájili skutečný národní dialog. Vysoká představitelka eh, hovořila s ministrem zahraničí eh, přímo Eh, bez konkrétních kroků, eh, bez vylučování lidí eh, z dialogu, bez předběžných podmínek, protože jinak hrozí, že se situace radikalizuje. A to by samozřejmě vyvolalo obavy, co se týče stability v regionu. Nejlepší způsob, jak uchránit a podporovat stabilitu, zůstává dialog. A to je poselství, které vysoká představitelka eh, jak si eh, chce předat při setkání ministrů eh, na setkání výboru pro spolupráci v zálivu v tomto měsíci. V Syrii lidové protesty se rozšířily v několika městech od poloviny března brutální represe, se kterou se setkali, je naprosto nepřijatelná. Vysoká představitelka Evropská unie opakovaně vyzývali syrské orgány, aby skoncovali s násilím, respektovali práva lidí míru milovně demonstrovat a aby naslouchali jejich oprávněným požadavkům. Syrský lid si zaslouží dlouho očekávané politické reformy, především v souvislosti se svobodou projevu, se svobodou schromažďování, eh, politickou účastí a vládnutí. Prez, eh, projev prezidenta Asada k národu 30. března e, nepřinesl ani jasný program reform, ani harmonogram jejich implementace. Evropská unie bude nadále vyvíjet tlak na Syrii, aby e, přistoupila e, neprodleně k reformám. A ty musí být skutečné. Zvoní tady nějaký telefon. Výborně. Tak. Takže Evropská unie bude dál eh, vyvíjet tlak na Syrii, aby realizovala neprodleně reformy. Ty musí být skutečné, politické, jako i socioekonomické, eh, musí být seriózní, nejenom kosmetické a musí být realizovány neprodleně. My budeme eh, podrobně monitorovat, jak nová vláda, která teprve vznikne, jak se ujme reform. Doufáme, že vytvoření právního výboru povede k vypracování nové legislativy, která umožní zrušení výjimečného stavu a bude garantovat lidská práva a základní svobody. Současně Evropská unie bude dále tlačit na syrské vedení eh, veřejně i soukromně, aby eh, neužívali sílu proti demonstrantům. Také je důležité dohodnout, že ti, kteří zodpovídají za násilí a oběti, které eh, tam byly, že se za to budou zodpovídat a všichni političtí vězni a obhájci lidských práv budou propuštěni. Za třetí Jemen. V Jemenu zůstává situace eh, jaksi velice eh, závažná. Eh, poselství vysoké představitelky po eh, násilí, ke kterému došlo 18. března, je naprosto jasné a eh, závěry výboru Rady zahraničních věcí bylo jasné, to znamená odsouzení užití násilí proti demonstrantům. Evropská unie je toho názoru, že ti, kteří jsou zodpovědní za mrtvé a zraněné, mají být předvedení, před spravedlnost. Eh, zprávy přicházející od eh, vedení Jemenu zdaleka tak jasné nejsou. Z toho důvodu vysoká představitelka volala prezidentovi Salehovi přímo 30. března telefonem a eh, naléhala na něj, aby udělal maximum pro to, aby nedošlo k dalšímu krveprolití a prohlásila, že považuje za nejlepší řešení rychlý politický přechod a transformaci, která by proběhla neprodleně neprodleně. Eh, ústavní transformace by měla eh, být eh, rychlá, důkladná a konzistentní. Čas běží a obětí budou jemenští občané to je eh, starost jaksi, kterou máme spolu s mezinárodními partnery, eh, kdy eh, jaksi při sledování krize v Jemenu. Dámy a pánové, vážení kolegové, děkuji vám velice za vaši pozornost a těším se na vaše otázky a připomínky. Děkuji. Děkuji, děkuji pane ministře. A já bych chtěl vám poděkovat za to, jak eh, včera jste eh, tedy vyhráli hm, i proti tomu nejlepšímu eh, tedy hráčovi na světě. A nyní bych dal slovo panu Sala Frankovi na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Já zcela souhlasím Eh, s tím, co jste právě řekl. Pane ministře, pane komisaři, dámy a pánové, chtěl bych říci, že my neustále sledujeme informace, které dostáváme od vysoké představitelky o vývoji situace v těchto zemích a musíme uznat eh, úsilí, které vyvíjí za Evropskou unii aby pomohla eh, Bahrajn, Jemen a Syrii v jejich demokratických aspiracích. Zítra parlament odsouhlasí usnesení, které má podporu všech politických frakcí. Nicméně, pane předsedo, rád bych zde položil pát, pár otázek na pana ministra a doufám, že je předáte vysoké představitelce. Za prvé, eh, eh, Eh, některé instance Unie i parlament mají pocit, že tady dochází k určité regresi eh, ústupu naší bezpečnostní a obrané politiky, že mm, my to spíše snižujeme na eh, politickou spolupráci. Je tady takový rozpor, podle mě, a to je na jedné straně zde potřeba rostoucí potřeba, aby Evropská unie byla přítomna v těchto zemích, ale bez toho aniž bychom věděli, jak tam dopadne ta transformace. Je jasné, že musíme být tam přítomni a je evidentní, že i mm, komunikace paní ještě je velice opatrná. Já mám ale otázku, e, a to je, zdali členské státy Unie jsou ochotny zvýšit zdroje a prostředky, abychom reagovali na ty zvyšující se požadavky v těchto zemích. Děkuji za socialistickou frakci. Na dvě minuty má slovo paní Veronik de Kaiser. Děkuji, pane předsedo. Jsme si vědomi úsilí eh, intenzivní diplomacie paní Eštonové, která neustále pokračuje a také jsme si vědomi potíží, mm, se kterými se potýká v této situaci, ať je to v Syrii, v Bahrajnu, v Jemenu, tak to jsou země, se kterými nemáme tedy Eh, eh, dohody, které by obsahovaly klauzule lidských práv. A máme tam malé možnosti, jak na ně zatlačit. Ale já bych chtěla si tři věci. Za prvé, pokud jde o tužby lidí, kteří protestují na ulicích pod palbou snajperů, tak my bychom je měli podporovat a za každou cenu eh, bychom měli eh, zajistit konec násilností. Dnes jsem viděla jednoho jirského disidenta a co chtějí? No, skončit se násilím a k tomu bychom se měli vyjádřit jasně. A i když nemáme eh, tedy E, žádnou dohodu se Syrií, tak bychom měli využít celý arzenál různých sankcí, kterých můžeme dosáhnout, pokud to půjde, aby skončilo násilí. Druhá věc, kterou jsem chtěla říci, to jsou země, tedy Perského zálivu a Libie, a které jsme my vyzbrojili a často přezbrojili, a takže lepší kontrola obchodování se zbraněmi, se zbraněmi, aby se potom nestaly tedy vlastně tyto země takovým muničním skladem, který nakonec vybuchne proti vlastním lidu. lidu. A dále dvojí metr. My jsme byli velice opatrní vůči Bahrajnu a velice tvrdí vůči třeba ostatním zemím. Já vím, že Bahrajn je v velice citlivé situaci, že Saudská Arábie tam vyslala tedy eh, vojenské síly a eh, že tedy nám pomáhá hm, Rada zemí Perského zálivu třeba v našich snahách vůči Libii, ale eh, my hm, tedy nemůžeme podporovat tedy Libii v tom boji a na druhé straně mlčet vůči šítům, kteří eh, eh, dnes jsou eh, potlačováni místní bahrajnskou vládou. Děkuji Veronik a za liberály na dvě minuty má slovo paní Jetemeky. I am angry. Pane předsedo, já jsem zlá na zasedání dnešní skupině jsme měli tři svědky z Bahrajnu, z Jemenu a ze Syrie. A také Eh, Amnesty International eh, přispěla. Eh, ty příběhy byly strašné a já jsem z toho opravdu velmi zlá. Dopis, který jsme dostali od paní Ashton, to není strategie, je prostě jenom další agenda. My bychom měli přestat vysílat prázdné signály, tak jak jsme to dlouho činili vůči Tunesku, Libii, Egyptu. Tady se říká, Evropská unie by měla požádat speciální zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě. A e, je třeba o tomto jednat. Za druhé, EU by měla volat po e, zákazu exportu zbraní e, ze všech členských zemí do těchto tří zemí je nepřijatelné, že evropské země pokračují v prodejích zbraní těmto režimům. Za třetí, Evropská unie by měla dát jasně najevo, že pokud politické režimy v těchto zemích jsou překážkou demokratizace, je třeba, aby odešly. Mezitím bychom měli zavést sankce, jako je zmražení eh, kont a Zmražení kont a zákaz vstupu. Já říkám, že je třeba skutečně jednat. Děkuji na minutu a půl má slovo paní Flotr za zelené. Děkuji, to je dobrá zpráva, že se e, lid dá do pohybu a žádá práva, svobody, změnu režimu a více demokracie. To je jádro zahraniční politiky Evropské unie a evropského projektu a to může vyvolat jedině naše nadšení a naši podporu. Ale špatná zpráva je, že tyto národy Eh, jsou nyní obětí tvrdé represe čili demonstrují za cenu svých životů a to je nesnesitelné. Čili eh, potřeba chránit populace, která vedla k vyslání eh, vojenských jednotek do Libie, by měla nalézt nové formy, aby byly chráněny populace, které demonstrují v těchto třech zemích. Já se domnívám, že ta prohlášení jsou velmi důležitá, legitimní prohlášení, eh, ale je třeba konat a v tím myslím ujištění pro všechny představitele, kteří nepřiměřeně užívají násilí proti vlastní populaci, že to nebude beztrestné, a proto svolání a, a diplomatická aktivace e, z států Rady pro lidská práva se musí e, vyžádat zprávy mise rezoluce tak, aby tito političtí představitelé byli ujištěni, že toto násilí nezůstane nepotrestané. A my máme e, plně možnost obejít Eh, ne, mlčení no, novinářů, kteří nemají možnost hovořit o situaci. My to umíme a máme e, nástroje na to, abychom ty překážky obešli. A když máme prostředky k akci musíme je umět využít. Samozřejmě teď není čas běhat za syrským prezidentem, aby nám podepsal místní dohodu, co, což stejně nelze očekávat jinak než za určitých podmínek, včetně závažného programu reform v této zemi a osvobození všech eh, politických věznů a míru milovných eh, demonstrantů v této zemi jako v dalších. Un minuto. Děkuji paní Flotter, pan Karim Sayat eh, za ECR e má minutu. Pane ministře, já jsem poslouchal vaším slovům a Eh, vy jste používal často slova velice sladká, ale většinou prázdná. Bylo to reakční, nebyl tam nic proaktivního k tomu, co zde máme řešit. Já jsem si eh, sepsal eh, poznámky o tom, co vlastně by Evropská unie by měla dělat z vašich slov a já tady ten papír, na který jsem si chtěl dělat poznámky, mám úplně prázdný. V té agendě není nic proaktivního. Jsou zde eh, lidé eh, z eh, středního východu, kteří vzlížejí k nám a očekávají, že jim pomůžeme k jejich právům. Ale všechno to, co říkáte, to jsou prázdná slova. A Hodně už se hovořilo i v tisku o tom, že e, e, vůdci a režimy e, na Středním východě neustále ještě obírají své lidi o peníze a schovávají si je do Evropy. Pořád to tak je. Já nevím, proč tedy, že je situace taková, když nepřicházíte s ničím jiným než prázdným listem papíru. Děkuji, na minutu má slovo, minutu má slovo paní mm, Marisa Matias No Jemen, na Sýrii i no Bahrajn temos em comum. Eh, pane předsedo, v těchto třech zemích eh, lidé touží po svobodě a demokracii a eh, neustále protesty to dokazují. Je třeba si věc vyjasnit. Za prvé, měli bychom okamžitě přestat prodávat zbraně do těchto zemí. Evropa neustále prodává. Jsou to zbraně, kterými jsou zabíjeni civilisté. Za druhé, je třeba se postavit na stranu lidu a ne příslušných orgánů, tedy vládních orgánů. Ne. ne. Takže my e, bychom měli respektovat, že lid touží tam po demokracii a e, Eh, eh, měli bychom zabránit obchodování s těmito zeměmi. Podívejme se, co se děje v Libii, v Bahrajnu. Víme, že Saudská Arábie intervenovala v Bahrajnu, aby tam zachránila skorumpovanou demokracii nebo totalitní skorumpovaný režim. A my a mm, závěrem bych řekla, pane předsedo, že říci tady, že vojenské řešení zachrání situaci, to nelze akceptovat. Děkuji. Minutu 30 eh, má slovo pan Belder za AFD. E Radikál režim. Děkuji, pane předsedo. Radikální výměna režimu a předání moci respektive převzetí moci radikálními islamisty eh, v Jemenu a v některých dalších zemích to by byla opravdu katastrofa. Tím třetím vzadu, který se směje, by potom byly zřejmě eh, iránský Ahmadinejad a další. Znamenalo by to, že jsme promarnili šanci na arabské jaro. A teď má Evropská unie spolu s USA příležitost, aby eh, velice podmínila svou podporu některým dosavadním režimům. Musíme říci, že Eh, existují v tomto regionu státy, které jsou momentálně eh, útočištěm pro mnohé křesťany na, v této oblasti. Děkuji, pane Beldere, a skončíme s tímto kolečkem řečníků. Eh, skončíme s panem Melcerem, který bude hovořit za nezařazené. Děkuji. V jménu Barhajnu bohužel neprobíhá tak dobře a pokojně ta původní tuniská jasminová revoluce. Eh, lidé by si přáli aktivní řešení sociálně-ekonomických problémů a obrat eh, k většímu demokratickému zastoupení. Ovšem, jestli se dohody takto už přijaté opravdu dodrží, to je další otázka. Konec konců eh, nesplněné přísliby politických reform byly příčinou současných protestů. Eh, dvojitá strategie, to znamená eh, radikálně eh, vystupovat proti protestujícím a zároveň zavádět kosmetické úpravy režimu, tak to může jedině eskalovat situaci. Nepokoje v Syrii vlastně ukazují na naši starost eh, otázky prodávání zbraní některým organizacím, například Hezbollahu. My bychom skutečně měli být eh, nestraným prostředníkem. Děkuji kolego a teď máme zde řečníky, kteří budou hovořit sami za sebe. Jako první je na minutu a půl pan Jakolíno. Děkuji, pane předsedo. Zde eh, eh, v podstatě eh, je je třeba tedy také vzdát hold tedy eh, tomu výsledku zápasu, i když Raul je velkým fotbalistou. A teď eh, k Bahrajnu a eh, k této části světa. Zde určitě jsou určité ekonomické důvody, které vedly k těmto velkým protestům a změnám a k tomu, že tam lidé chtějí svobody, Facebook, internet, ty v tom hrají svoji roli a ty fiktivní demokracie, mm, když se blíží ke svému závěru. Zde jsou eh, eh, noví protagonisté, ať to jsou mladí lidé, eh, kteří mají nové tužby a je to tedy svět mladých, který musíme vzít do úvahy. Při minulých dnech byla mm, propuštěna jedna disidentka a mm, je jasné, že mm, teď je ten nový politický svět směřuje tam směrem ke svobodě názoru zde mm, to mm, probíhá tedy eh, i stejným způsobem v Bahrajnu. Je třeba tedy eh, vehementně intervenovat, abychom tam skoncovali s násilím, aby tam skutečně mohla eh, nastolit se demokratizace a musíme tam eh, pomoci jim. A to, co se děje kolem Středozemního moře, to je určitě mm, signál, který možná těžko teď tady chápeme a vnímáme. A proto bychom měli solidárně intervenovat a i mě bychom měli pomoci těmto regionům, které i těm regionům, které eh, jsou sousední s těmito státy a které budou eh, vystaveny, vystaveny eh, velkým migračním tokům. Děkuji, říká pan předseda, děkuji i za ten komentář ohledně fotbalu, pan Howitt. Co se týče ko- koordinovaných útoků snajprů 15. března, tam bylo 100 tisíc 000 Eh, lidí 17. března v Syrii v Dara, anebo eh, například v Bahrajnu 6. patro eh, k nemocnice, které bylo předmětem útoku a lidé byli nuceni opustit nemocnici. My musíme ukázat, že média se dokáží soustředit pouze na jednu zemi na jednou a my v Evropském parlamentu se dokážeme soustředit na všechny. Eh, je třeba zajistit, aby všichni, kdo zodpovídají za toto násilí, byli eh, zodpovědní a nebyli beztrestní eh, to, co slyšíme o Bahrajnu, kdy bezpečnostní Eh, složky eh, se střílí do demonstrantů ze vzdálenosti jednoho metru. My musíme pozastavit povolení pro eh, vývoz zbraní do tohoto regionu a konečně princip pana komisaře musí informovat o, musíme toto využít v rámci jednání se Syrií a arabský svět se změnil po jasmínové revoluci a my musíme ukázat, že jsme se změnili s ním. u minutu i medio. Děkuji, pane Hovite. Na eh, minutu a, minutu a půl má pan Lambsdorff. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Um, liebe... Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, máme jaro ve Středomoří, ale zimu v zálivu a v Sýrii. Obrázky o násilí, stovky mrtvých, Amnesty a OSN předkládají strašlivé bilance. E, požadavky liberální frakce jsou jasné. Chceme, aby co nejrychleji, a to by mělo být e, to, co chce také rada, a sice chceme, aby byla svolána e, Rada pro lidská práva v Ženevě pokud se chceme postavit na jednu stranu, pak skutečně je teď na to ten pravý čas. Potřebujeme reformy, přechod k demokracii a zbraňové embargo. Já jsem se díval na živé obrázky ze Sýrie. Toto je středověká diktatura, která si platí západní PR agentury a snaží se eh, v našich časopisech eh, pouzovat jako velice moderní osvícený režim. Eh, v Jemenu, myslím, ta nebezpečí je největší. Je nebezpečí, rozdělení na sever a jich. Jsou tam aktivní buňky al qaidi a v zálivu máme v Evropě tedy e, skutečně živé zájmy a potřebujeme o tom vědět daleko víc, než co jsme dnes slyšeli. Děkuji, pane Ransdorf. A nyní má slovo paní Freda Breppels. Děkuji, pane předsedo. Upřímně řečeno, musím připustit, že jaksi s úžasem jsem vzala na vědomí ty tři principy, které zmínil pan minister, to znamená zamítnout, eh, odsoudit eh, násilí, podporovat dialog a snažit se řešit spory eh, a zahájit reformy, politické reformy. V současné době, pane předsedo, výzvy k dialogu nejsou dostatečné, není to věrohodné. Evropská unie by měla daleko pevněji podporovat demokratické reformy, případně si je vynutit. Eh, vysoká představitelka Evropské unie by nám měla říct, jakým způsobem udržuje kontakty s jednotlivými protagonisty a zda ji někdo poslouchá. Eh, Evropská Unie musí především skoncovat s dodávkami zbraní do tohoto regionu. Třeba v loňském roce jen do Jemenu přes 100 tisíc eur Eh, byla hodnota zbraní vyvezených osmi členskými státy do Jemenu. To je opravdu něco, co se týče postoje členských států. Nezdá se vám, že by se s tím mělo něco udělat? Děkuji. Gracias, kolega. Děkuji. Kolegyně, minutu a půl má pan Provera. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl hovořit o Bahrajnu. Je to malá země, která má strategickou roli pro rovnováhu u Perského zálivu a pro dodávky energií. A e, je třeba e, si uvědomit, že tam e, je velká rafinerie, která zpracovává saudskou ropu. A ta situace je tam velice zneklidňující podle mě. A Eh, i eh, ty eh, prostředky, které byly tam přiděleny, tak ty často podporují i iránský vliv na tu šítskou část populace v Bahrajnu, což znamená, že je těžké tedy tady udělat rozdíl, do jaké míry ty vnější vlivy jsou důležité pro situaci a události v Bahrajnu, do jaké míry by to mohlo vést k destabilizaci v této oblasti oblasti a mohlo by se to případně rozlít až do jiných eh, regionů směrem na východ od Saudské Arábie a podporovat to šítskou komunitu. Irán financuje Hamas, podporuje Hezbollah v Libáni, ovlivňuje interní politiku v Iráku, kde šítové jsou důležitou součástí vlády a eh, také i eh, by to, pokud tedy by došlo k tomu narušení rovnováhy v zemích Golfského Perského zálivu, tak by to mohlo narušit celou rovnováhu rovnováhu v daném regionu. Tedy je třeba udělat si rozdíl mezi těmi legitimními snahami, tužbami lidu a e, těmi e, externími různými vlivy, které spíše mají strategické záměry v dané oblasti. Děkuji a minutu a půl má e, paní Roman Omen Reuten. Děkuji, pane předsedo. My dnes hovoříme o velice odlišných zemích, které mají svůj vlastní kontext v Jemenu. Je to masový protest i přes policejní násilí. V Bahrajnu je velké nebezpečí destabilizace celého regionu kvůli zapojení Iránu a Saudské Arábie. A konečně v Syrii opozice prakticky nemá sebe menší prostor a režim se zřejmě rozhodl přijmout všechna opatření, která potřebuje sám pro své udržení. Vzhledem k těmto rozdílným kontextům se domnívám, že Evropská unie by měla uspořádat bilaterální vztahy s těmito zeměmi. A ty by měly vycházet určitých principů, především svoboda projevu a, a, a e, z politického názoru, ale když probíhají mírové demonstrace, tak není možné, aby ti občani se stali obětmi násilí. Co teda my děláme? Nebo co máme udělat? Mezinárodní ankety, mezinárodní vyšetřování? Co teda budeme dělat? A e, dále pak je potřeba podporovat dialog mezi opozicí a vládou, protože násilí není nikdy řešení. Tak co konkrétně můžeme udělat, abychom tomu napomohli? Jestliže režimy v Syrii, Bahrajnu a Jemenu eh, nechtějí poslouchat vlastní lidi a nedokáží jim naslouchat, potom jaké to má dopady na naše vztahy s těmito zeměmi. My musíme nabídnout konkrétní pomoc, se tady říká. Ale přitom ta konkrétní pomoc musí konkrétně vypadat, vypadat. Tak bych ráda slyšela, jak si to pan ministr představuje. A komisi chci říci, že v specifickém případě Syrie my bychom měli se skutečně snažit vyvíjet větší tlak. A především dohlednout na to, aby už tam eh, nebylo vyváženo žádné zbraně a naše delegace pro Mašrek má svou roli a měla by udělat maximum pro to, aby ovlivnila tuto situaci. Děkuji. Bylo mi řečeno, že máme skutečně málo času a proto bych apeloval na všechny, aby dodržovali řečnickou dobu, kterou dostali. A minutu má slovo paní Ana Gomes ser coerente nos seus pronunciamentos e ações sobre as revoltas populares no Iémen, Síria, Bahrein e outros países. V souvislosti eh, se situací v Jemenu, Bahrajnu, eh, Syrii a také jinde v arabské eh, světě musíme být konzistentní, musíme vysílat jasné signály. V těchto zemích vládnou diktatury a lidé protestují v ulicích a přitom riskují vlastní život. Bahrajn je zvláštní případ. Evropská unie se zde ovšem eh, nezachovala příliš jednoznačně. Opět se zde používá dvojí metr. A to nejenom v Bahrajnu. Máme tady také eh, Saudská Arábie, která zde interventuje a je to také jinde eh, neutěšené. Evropská unie žádá zákaz exportu zbraní a vyzýváme režimy, aby jednoduše a prostě přestali se svou politikou a také jsme proti o něm blackout. Eh, Děkuji, paní Gomez. Také minutu má kolega Macmillan Scott. Včera večer jsme měli slyšení s experty z regionu, který nám řekli, že v Bahrajnu eh, je alespoň 23 mrtvých, eh, v Syrii 102 eh, a v Eh, takže já se ptám, co může Evropa udělat. Eh, to naše usnesení také něco navrhuje a musím říci, že eh, v minulém měsíci Evropský parlament přijal usnesení o Tunisku, Egyptu a Libii a já jsem si porovnal tyto usnesení a kroky, které komise přijala a ono to neznamená moc odvahy. Tady možná plítváme spíše slovy. A jak říkám, já zveřejním tuto analýzu na webovské stránce. Já doufám, že Lisabonská smlouva dává další kompetence parlamentu, takže musíme vzít velice vážně všechny ty prvky zahraniční politiky, především teď v dobách obrovských změn v arabském světě. Musíme více spolupracovat. Děkuji, Eduarde, a minutu má slovo pan Arlaky. Děkuji, pane eh, předsedo Sýrie. Eh, Bahrajn a Jemen eh, Eh, utlačují vlastní obyvatele a ti si zaslouží naši nepodmíněnou podporu. Eh, co se týče cest demokratizace regionu, eh, jak si naše činnost postrádá věrohodnost. My bychom měli především odbourat dvojí metr, který jsme užívali v minulosti. A po, pod, chceme podpořit tyto státy různými způsoby a E, přestat vyvážet tam zbraně. E, co se, e, a přehodnotit naše vztahy s autokraciemi v zálivu. Kdo chce vypadat důvěryhodně, by měl zrušit obchodní smlouvy na zbraně a vyžadovat embargo vůči regionu Severní Afriky a Blízkého východu a mělo by se investovat do demokratického přechodu. Děkuji. A poslední paní Munit, která má jednu minutu na své vystoupení. Historiko e irreversible demokracie. Děkuji mnohokrát. Historické nezmě, nezvratné změny směrem k demokracii v této zemi podle mě vyvolaly určité otřesy v Tunisku a Egyptě. Nicméně zároveň zde byla mezinárodní podpora některým těmto hnutím. Ovšem, změny, které teď probíhají v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu jsou takové povahy, že Evropská unie by neměla zůstat stát stranou, měla by se poučit z, minulí, z minulosti a měla by plně zareagovat. Pane komisaři File, vy jste zde, tuším, také zmínil tu otázku eh, evropské politiky sousedství, která by zde měla sehrávat úlohu a která by se měla postarat o to, aby občané Evropské unie věděli, že Evropská unie je plně přítomna a plně zasazena o podporu lidských práv. Úřady v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu by měly vědět, že když budou používat násilí vůči vlastním lidem, tak to vyvolá okamžité následky. Uh, Úřady, orgány v těchto zemích by si měly vědět, být vědomi toho, že nestačí udělat pouhé kosmetické změny eh, u jejich autokratických vlád. Ne, je potřeba okamžitě zahájit proces dialogu s opozičními skupinami, s občanskou společností a tak dále, s politickými vězni, novináři a ostatní. Tito všichni lidé musí být okamžitě propuštěny. Děkuji mnohokrát, paní Muniz. A Teď eh, dávám slovo řečníkům, kteří se přihlásí s vednutím ruky. Jednotliví řečníci mají jednu minutu a po uplynutí té jedné minuty jim vypneme mikrofon. A slovo má paní Andrkýny. Pane předsedo, pane ministře, neměli bychom přehlížet flagrantní porušování lidských eh, práv v těchto zemích. Situace v Syrii je nesporně velmi vážná. A v Syrii učitelé, aktivisté, opozice, novináři a blogeři eh, eh, jsou sledováni, stíháni a mnozí jsou, eh, či byli zavražděni. Zahraniční novináři byli vyhoštěni. Probíhá cenzura, není tam nezávislý tisk ani náhodou. Měli bychom tudíž zvážit sankce vůči Syrii a také sankce vůči Bahrajnu a Jemenu. S Jemenem máme dohodu o vývozu zbraní měli bychom zvážit její pozastavení. Hovoříme-li o těchto třech zemích, tak za prvé je nutno eh, je vyzvat k odpovědnosti, za druhé mezinárodní zasedání eh, eh, výboru pro lidská práva v Ženevě. Řeč, předseda mm, přerušuje a, a nyní má slovo pan Kročeta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem v Bahrajnu žil tři roky. Od eh, roku 87 do roku 1990. A v té době Bahrajn byl považován za jednu z nejdemokratičtějších zemí eh, zálivu. Tudíž eh, říká se, představte si, k čemu dochází v jiných zemích s ohledem na to, že mm, v Saudské Arábii každoročně probíhá 100 trestů smrti s tím a podobně v jiných eh, za státech zálivu také dochází k pravidelným vraždám. V současné době tady máme usnesení týkající se Sýrie, Bahrajnu a Jemenu. Kdy ale připravíme usnesení týkající se Saudské Arábie, Jemenu, Číny nebo těch ostatních zemí, které porušují lidská práva. Já tady vidím problém na západě, a to sice takové povahy, Děkuji, pane Kročeto. Rád bych dokončil. Ne, dále má slovo paní Desanes. No tiene micrófono, señor Crocetta, no se le oye. La señora Desanes tiene la palabra. Quel rôle doit jouer l'Europe dans des pays dont les régimes sont mis en cause par les peuples, mais dont les dirigeants restent... V těchto zemích se lidé obracejí proti své vládě, která je ale hluchá požadavkům svého lidu po spravedlivějším vývoji. To jsou naléhavé problémy, které lze, je potřeba řešit. Nyní Evropská e, unie musí využít všechny nástroje, které má k dispozici, e, aby pomohla osvobodit politické vězně a novináře, aby vznikla, vznikly nezávislé vyšetřovací výbory, e, které zjistí, co se přesně dělo a také potřebujeme zvláštní činnost Rady pro lidská práva a je potřeba znovu proskoumat naše vztahy s těmito eh, zeměmi. Evropská unie se musí jasně postavit ve prospěch lidu těchto zemí a ne ve prospěch eh, stávajících vlád. My se teď musíme maximálně společně s občanskou společností snažit o demokracii v těchto zemích. Děkuji, paní Discernes, paní Hartala. Thank you very much. Děkuji. Slyšeli jsme, že parlament to teď myslí velmi vážně s řešením závažných porušení lidských práv v těchto třech zemích. Bahrajnu, Jemenu a Sýrii. My také musíme slyšet o ESVČ a od komise, jakým způsobem prokážeme, že už e, nepracujeme e, za používání dvojího metru. Máme řadu konkrétních opatření. Musíme zjistit, jakým způsobem e, postupuje Rada pro lidská práva OSN, jestli Evropská unie je sjednocená při svých výzvách po zvláštních mechanismech na použití na Sýrii, Bahrajn a Jemen a slyšeli jsme také, že už nadešel čas přestat exportovat zbraně do těchto zemí. Čekat nelze. Co tedy eh, bude dělat ESVČ a komise s těmito problémy teď? Děkuji, paní Hautala a pan Tanok. Eh, eh, bezpečnostní síly brutálně reaguje, reagovaly na legitimní požadavky po míru a rétorika vůči eh, Izraeli, našemu spojenci a jeho podpor teroru jako eh, teroristů, jako je eh, Hezbollah, to pro mě vyplývá, že je to neza, nebezpečný autokrat. Mimo, a Bahrajn je eh, relativně eh, demokratická monarchie, ale šíjité zdále je, stále ještě vyvolávají sektářské eh, napětí a šíří propagandu proti zemi a králi. Král má zájem o dialog, ale my musíme odsoudit veškeré, veškerá úmrtí neozbrojených demonstrantů. Eh, ale dispropor, disproporční eh, útoky eh, proti lidu v Jemenu nadělali spoustu problémů. My teď musíme přestat jej podporovat, ale děkuji, pane Tanoku. Pan Brown. Um, Můžeme se ptát, co udělat, abychom eh, zastavili utrpení lidí v těchto zemích a skoncovali s politickým patem. Eh, předpokládá to tři věci. Jednak překonat naši eh, neschopnost, dále stávající situace nelze, situaci nelze nikterak sladit s naš, naším zásahem. Řada zaměstnanců, zejména ozbrojených složek dostává eh, rezignaci a nemohou eh, tedy působit dále stát eh, uzavírá se svými vojáky smlouvy, aby je vysílala na frontu, ale pouze v případě životně důležitých cílů Spojené státy eh, mají, zdá se, zájem destabilizovat eh, Syrii, ale opět řečník je přerušen. Nyní má slovo pan eh, Rubik. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, já se domnívám, že v těchto zemích žije mnoho mladých lidí, kteří touží po demokracii, modernizaci, svobodě. A mám za to, že bychom k tomu měli přihlížet, měli bychom se snažit v těchto zemích získat přátele a neměli, neměli eh, bychom eh, přijímat paušální eh, soudy, měli bychom také označit ty, kteří se nedrží pravidel moderní společnosti a proto by se Evropská unie měla snažit o organizaci výměnných programů pro malé a středně velké programy pro učitele, profesory, novináře. Myslím, že je i naším úkolem hledat v těchto zemích přátelé. Děkuji srdečně, pane předsedo, a domnívám a doufám, že zanedlouho v tomto duchu dojde ke konkrétní činnosti. Děkuji, pane Rubigu, a nyní má slovo paní Todd. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Eh, obdobně jako eh, mnozí ostatní, eh, také se děsím porušování lidských práv, které zaznamenáváme v celém regionu, ale nemohu opomenout tuto chvíli, aniž bychom řekla na adresu pana ministra, že jeho vyjádření jménem vysoké představitelky zahraniční akce projevuje skutečně nesmyslnost nebo vyjevuje nesmyslnost eh, tohoto úřadu a zbytečně promrhané miliony na eh, tuto funkci. Měli bychom spíce, spíše podporovat dialog a nikoli násilí, ale v této situaci potřebujeme mnohem, mnohem více než, než pouhý telefonát a prohlášení, které vyzývá k tomu či onomu. Já se domnívám, že lidé v Blízkém východě a paní Doc je přerušena. A nyní má slovo pan ministr Nemet jménem Rady. tisztelt képviselő urak és hölgyek nagyon köszönöm Děkuji. Já chci tedy nejprve odpovědět konkrétně na ty jednotlivé otázky k Bahrajnu. Vněšování Iránu do vnitřních politických záležitostí Bahrajnu eh, to, o tom už jsme hovořili. Existují konkrétní důkazy o tom, že se Irán vměšuje do situace v Bahrajnu a, a tím přispívá k radikalizaci. Samozřejmě je zde toto nebezpečí a to je další důvod pro to, co nejrychleji zavést eh, vnitronárodní dialog v Bahrajnu, abychom právě tomuto zabránili. A k invazi ze strany saudských vojsk v Bahrajnu. Zde chci zdůraznit, že eh, šest států eh, Govského eh, průlivu se mají dohodu a arabská vojska a i ostatní byli vyzváni v rámci této dohody aby se zúčastnili a více než jeden stát, tedy tohoto území, se také zúčastnil. To nejsou nějaké právnické finesy. Regionální dimenze zde musí být, být brána zcela vážně v potaz, když uvažujeme o rozvoji tohoto regionu. Teď uh, Jemen. Tady chci zdůraznit, že Evropská unie již poskytla určitou pomoc Jemenu, ku příkladu podpora EU pro boj s terorismem. Potřebujeme eh, diferencovaný přístup k těmto problémům. Teď budu dále hovořit eh, maďarsky a budu se věnovat dalším otázkám. Pan Salafranka zde položil otázku, jaký e, bude výsledek tohoto přechody. Zde chci říci, že my ještě nevíme, jaký bude ten výsledek, jakým způsobem skončí toto arabské jaro. Na to nemá odpověď nikdo. Před několika měsíci jsme ani netušili, že Eh, takový, takový efekt domina vůbec může nastat. Na druhou stranu je třeba říci, že nikde není psáno, k čemu tedy toto arabské jaro povede. A musím říci, že mnohé záleží také na nás. Jak tedy toto arabské jaro skončí, to je moje odpověď panu Salafrankovi. To, co zde zaznělo, ty příspěvky, ty byly velice cené a také zástupce komise i rady i ESVČ a jeho zástupci eh, se vyjádřili pozitivně k těmto návrhům a co se týče politiky sousedství a vaše zkoumání tohoto procesu, to právě probíhá ty návrhy, které zde byly eh, předneseny, ty budou připojeny do revize politiky sousedství, takže se nacházíme ve velice eh, pozitivní situaci. Jestli nedojde k tomu, že eh, do několika týdnů summit tedy toho východního partnerství bude zorganizován, s tím tedy máme čas eh, ty návrhy, které zde zazněly, eh, ještě zakomponovat do této politiky východního partnerství. Ta musí být zcela koherentní. My potřebujeme jak východní, tak jižní dimenzi politiky sousedství. Chceme-li eh, správně naformulovat politiku sousedství a budeme důvěryhodní pouze tehdy, zvláště co se týče orientace našich jižních partnerů, to velice detailně sledujeme. Jestli tedy se nám podaří i v rámci Evropské unie vytvořit skutečně jednotnou, koherentní politiku sousedství. Ty návrhy, které zde zazněly směrem k politice sousedství, a začnu tady těmi posledními, které zazněly paní, eh, to, co řekla paní eh, Doc a pan Rýbik, co se týče eh, občanských organizací a jakou úlohu sehrávají při té tvorbě politiky sousedství. Tady také mám na mysli náš vztah k mládeži, k organizacím občanské společnosti. Proto potřebujeme nové zdroje řádově vyšší, které v tomto procesu sehrávají důležitou úlohu. Zároveň ale nelze zapomínat na to, že v těchto vztazích je třeba pamatovat na nejrůznější aspekty. Jsou země, kde se nemůžeme vyhnout eh, uvedení sankcí, ku příkladu embargu zbraní, a nebo že dojde k vojenské intervenci. Tomu nebylo možné zabránit. Nemám na mysli pouze Libii, protože nejen o Libii je řeč v rámci té Eh, v rámci té politiky sousedství, ale mluvím i o eh, pobřeží slonoviny, i o tom eh, je třeba hovořit, ale tuto situaci v těchto zemích je potřeba hodnotit diferencovaně. Během občanské války bylo nutno intervenovat. Co se týče těch třech zemí, o nichž teď právě hovoříme, kde vládnou zcela autoritářské režimy, které si zahrávají s ohněm a kde také spatřujeme nebezpečí, že dojde k intervenzi. My jsme vyslali významný a konkrétní signál, to učinila naše eh, vysoká zástupkyně, a to je důležité poselství směrem k těmto třem zemím. My víme, že i v Libii a na pobřeží Slonoviny je možné eh, zasáhnout vojensky, že to bylo učiněno. V uplynulých týdnech eh, Evropská a mez, Evropské a mezinárodní společenství přišlo eh, s naprosto konkrétní filozofií, která se nazývá odpovědnost chránit a tuto zásadu jsme také aplikovali. Jemen, Bahrajn a i všichni ostatní to měli brát jako varovný signál. Ty tedy země, eh, kde stále ještě vládnou autoritářské režimy. Taková vojenská intervence ovšem nesmí být spatřována analogicky k Iráku. My spíše máme na mysli jiné africké státy, jako ku příkladu Rwandu. A myslím, že toto poselství mezinárodního společenství by mělo být bráno vážně, protože se jedná o zcela konkrétní a vážně míněné poselství, které mezinárodní společenství zde vyslalo. Tolik ode mě dámy a pánové, a teď jenom velice stručně zareaguji na eh, jednotlivé otázky, ale teď dám ještě slovo vysoké zástupkyni, co se týče těch návrhů, které zde zazněly, zvláště ty, které se eh, týkají eh, povolání Rady pro lidská práva OSN. Myslím, že během této debaty, to zaznělo naprosto aktuálně. A e, také e, ta otázka e, embarga vývozu zbraní, ta musí být brána zcela vážně. To také zaznělo od SVČ. Je třeba dosáhnout rovnováhy mezi spoluprací a sankcemi, zvláště co se týče Eh, těchto třech zemí, o níž je teď právě řeč. A to je zcela zvláštní úloha. Kdyby nebylo sankcí, kdyby nebylo vojenské intervence, a my bychom radši dali přednost eh, spolupráci, a, ale určité sankce je potřeba někdy uplatnit vůči určitým zemím. Podle mého názoru je také důležité, co eh, řekla paní Omen Reuten. K Turecku. I zde musíme zaujmout zcela konkrétní stanovisko, když uvažujeme o naší politice v budoucnu. Ještě jednou děkuji za všechny otázky a příspěvky. Děkuji mnohokrát. Hlasování proběhne zítra v 11 hodin do